parlamentu a jeho orgánech jakožto plnoprávný člen za předpokladu, že předložil prohlášení v tom smyslu, že nevykonává funkci neslučitelnou s funkcí europoslance. Příslušné orgány Polska mě požádali o um, zbavení parlamentní minuty pana Jacka Kurského a na základě článku 6 odstavce 2 jednacího řádu tato žádost je předána právnímu výboru. Právní výbor na svém